Dobré odpoledne. Hmm, myslím si, že eh, můžeme začít, protože již je 16.05. A eh, především bod jedna eh, k přijetí programu. To je program, který jste obdrželi v angličtině 28.10.2009 byl předán a nachází se v vašem materiálu a byl zveřejněn i na internetu. Dále odsouhlasení zápisu ze schůzí konaných 30. září a 1. října. I tento zápis byl rozeslán e-mailem, pokud nejsou námitky, tak zápisy lze považovat za odsouhlasené. V bodě 3 jazyky, které máme k dispozici, web streaming, elektronické hlasovací kartičky, které přinesete zítra, prosím, protože zítra budeme elektronicky hlasovat. A e, také příští týden, připomínám, 10. listopadu 2009 e, e, bude předložena výroční zpráva účetního dvora. Dále vás informuji 22.10.2009 předseda rozpočtového výboru Nizozemska poslal dopis, abychom se účastnili významné konference o zlepšení komunitárních fondů a jejich fungování tedy v evropských státech. Organizátoři konference chtěli by pozvat i místo předsedu výboru a e, e, poněvadž e, čtyři nemohou, tak organizátoři by rádi, aby se zúčastnili i jiní členové tohoto výboru. A termín je do konce prosince. Kdo má zájem, tak prosím, místo předsedové nebo případně i jiní členové, tak kdo má zájem, tak prosím to nahlašte sekretariátu. Než přejdeme k, meritá svě, k meritu věci, tak bych chtěl ještě zde přivítat dva nové asistenty, paní Silvana Zamite, paní Rosemary Elfquist a, co, no, a paní Elena Maynardy, novou administrátorku, takže ty velice vřele vítám zde a, a těším se, že s námi budou spolupracovat. Ve čtvrtém bodě programu máme absolutorium za rok 2007. Zde bych požádal zpravodaje Odyho, a zdali chce hovořit on jako první, a ne, ne, nebo zdali dáme nejprve panu komis, slovo panu komisaři Kalasovi. Pan komisař. Takže bych nejprve požádal pana komisaře, kterého zde vítám, vítejte a rád bych, abyste eh, mm, mm, mm, vzal si slovo jako první, pane Kalasi. Thank you much, Mr. President. Velice děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, Chápu, že je zde určitá dohoda o tom, že tedy se vyjádřím všechny své poznámky a komentáře najednou. Za, začneme s zprávou o opatření následujících po rozhodnutí o udělení a dále budeme pokračovat se zprávou, se souhnou zprávou. Je to tak? Ano. Dobře, takže já se budu snažit věnovat se oběma věcem. Co se týče e, zprávy o Eh, prohlášení za udělení absolutoria za rok 2007, tak eh, zpráva eh, Evropská komise se vyjádřila a to zejména tedy co se týče otázek, které se týkaly nesouladu. Všechny podrobnosti jsou zahrnuty ve zprávě o opatřeních následujících po rozhodnutí, které jste dostali 20. října. Dnes se vyjádřím k pěti hlavním bodům. Za prvé, Obsah eh, těch ročních schnutí se výrazně zlepšil. Je zde tedy, eh, jsou zde informace, podle kterých eh, se, členské, se členským státům podařilo dodržet očekávání ze strany komise. Zatím byla ta výroční, výroční zprávy vypracovány pouze dvakrát, lze tedy předpokládat, že ještě dojde k dalším zlepšením a že dojde k aktualizaci za rok 2009. Bulharsko, Kypr, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Litva a Slovensko ehm, se eh, rozhodli tedy, že budou následovat eh, doporučení komise, aby doporučil, aby tam dodali prohlášení o věrohodnosti, které se týkalo strukturálních fondů. Myslíme si, že to je velice dobré, aby se zlepšilo, aby to eh, přineslo skutečné Eh, skutečné eh, ověření věrohodnosti. Eh, dalších šest zemí, Spojené království, Španělsko, Dánsko a Holandsko. Co se týče zprávy 2007 udělení absolutoria, komise bude ještě se obrátit na všechny členské státy, aby všechny informace zveřejnili, aby je také zpřístupnili Evropskému parlamentu. Hovoří se o externí studii, která měla Eh, ověřit výsledky. Myslím si, že komise měla stejné obavy a i když jsme zaznamenali výrazný pokrok, tak jsme došli k názoru, že je nutné, aby zde, byla, eh, aby zde byl pevnější právní základ. Myslíme si, že v roce 2010 to bude lepší situace, aby se tato témata ještě vylepšila. Dalším bodem jsou strukturální fondy. 28. října schválila komise nejnovější zprávu o pokroku, která se týká strukturálních plánů. A je tam také akční plán, který má posílit e, úlohu dohledu komise. Ukazuje se, že mnoho akcí už je dokončeno, ale mnoho akcí ještě pokračuje. A také ještě pokračuje mnoho postupů o pozastavení nebo o, o opravných postupů. Myslím si, že o tom ještě uslyšíme později, takže o tom nebudu již dnes dále poslouchat, um, hovořit. Co se týče uh, následných eh, přepočítávání, o kterých se hovoří v odstavci 20, tak komise to chápe, ale myslí si, že je nutné, aby docházelo k opravám systematických pochybení a aby došlo k vylepšení strategie tak jak uznal Evropský soudní dvůr, pardon, Evropský učení dvůr, tak eh, je nutné, aby postupy, eh, které se týkají vyplacení neoprávnění vyplácených částek, dobře fungovaly. Můj čtvrtý bod se týká zjednodušení pravidel. Jak víte, tak v, podkladových eh, operacích je mnoho eh, věcí, které se týkají eh, toho, zda jsou náklady způsobilé. Komise se snaží, aby celkově došlo ke zjednodušení, ale je to velice nákladné a časově nákladné. Došlo již v roce 2000, nebo v, pro období 2007 až 2013 již bylo naplánováno mnoho opatření pro zjednodušení aby se e, používaly výše různé paušální sazby, jednotkové náklady nebo jednorázové částky. O tom se rozhodlo v květnu 2009 a také to souviselo s e, hospodářskou krizí. Dopad e, zjednodušujících pokynů se očekává spíše v tom dlouhodobějším horizontu. Evropská komise nyní také hledá oblasti, kde by mohlo docházet k dalším zjednodušením zejména eh, vzhledem k tomu, že se očekává další revize finančního nařízení. Eh, jedna, jednak by se to mělo týkat pravidel o způsobilosti a také pravidel, která se týkají kontroly. Zahájili jsme veřejná, veřejné konzultace, které budou trvat až do 18. prosince a vyzvali jsme různé Eh, zástupce veřejnosti a mm, fondů, jaké mají návrhy k tomu, aby tyto eh, zásady mohly dobře eh, lépe fungovat. Také chceme ještě pokračovat ve zjednodušení legislativy. A to, co se týká všech věcí, které budou platit od roku 2014. A také je zde snaha po, snano, pro ustanovení určité míry tolerovaného rizika abychom tedy eh, dosáhli dobrého poměru mezi chybovostí a mezi, mezi kontrolami. Komise připraví konkrétní eh, věci, které se týkají tolerovatelného, eh, tolerovatelné rizikovosti v některých oblastech, například v energetice a také v oblasti administrativy. Nyní se podívám na uh, slovnou zprávu o komise o, za rok 2008. Zde také eh, se mm, to bude navazovat na udělení absolutoria, proto bych chtěla říci, že komise úzce spolupracuje eh, zejména s panem Liberackým a i s celým výborem pro rozpočtovou kontrolu. Tato soudná zpráva je poslední zprávou toho, této komise a no, proto bych chtěl trošku říci, jak to vypadalo od roku 2004 až do roku 2008. A proč účetní dvůr eh, podmínil svůj výrok? Eh, takže od samého mandátu Barroso si stanovil jasný mandát, eh, jasný cíl, to znamená získat nepodmíněný výrok od příslušných orgánů pro absolutorium a Eh, on proto eh, se snažil eh, zmobilizovat veškeré síly na to a tato syntetická zpráva ukazuje, že komise se zavázala, že bude pokračovat v tomto úsilí. Stejně jako v předchozích letech, tato zpráva vychází z, z výroční zprávy a z DASu, který podepsal generální ředitel. To znamená, že kvalita této zprávy závisí na výroční zprávě a účetní dvůr nám zde říká, že ano, že došlo ke zlepšení, každoročnímu zlepšení. První sekce naší syntetické zprávy se tudíž zaměřuje na eh, tu práci, kterou jsme provedli v roce 2008, abychom posílili konkrétní prvky a eh, abychom zajistili nepodmíněný DAS. Hlavní úsilí bylo vyvinuto, abychom zajistili, že důvody, které vedly k tomu, že by byly odstraněny výhrady, tak abychom toto jasně doložili. A v roce 2008 komise byla požádána, aby vyvodila závěry o tom, jak efektivní je interní interní audit, eh, a to měla popsat ve výroční zprávě. Všechny odbory mm, mm, tedy eh, předložili závěry, jaký byl efekt tohoto systému, tedy nešlo pouze o finanční oddělení, oddělení a také i tam popsali konkrétní slabiny. Hlavní body se zaměřují na výhrady generálního ředitele a zhruba řečeno došlo ke zlepšení, co se týče těch výhrad, eh, které eh, mm, eh, v roce 2008 byly sníženy i ty individuální v některých případech byly zredukovány, protože se týkaly menšího počtu ehm, programů či členských států a čtyři z nich v roce 2008, nebo většina z nich se týkala buď kvality eh, kontrolních systémů členských států, anebo chyb, které se detekovaly. Ale v 15 oblastech stále ještě existují slabé stránky, které jsou jasné a hm, zde mají eh, generální ředitelé výhrady a kolegium na sebe bere politickou odpovědnost za těchto 15 výhrad, eh, které jsou doprovázeny však akčními plány. Dovolte, abych se zaměřil na několik z nich. Strukturální akce, sdílený management, to je neustále oblast, kde je velká chybovost. Tato oblast eh, je jedinou kapitolou, kde účetní dvůr Eh, dal takovou červenou kartu ve své zprávě za rok 2007. Komise eh, zopakovala svůj závazek, že bude provádět nové akce, že provede korekce, které provedla v roce 2008, což vedlo ke zvýšení finančních korekcí chyb a šlo o 1,6 miliard euro. Pokud jde o zemědělství, zde komise dospěla ke konkrétním výsledkům. V roce 2008 korektury, pro, korekce provedené komisí a členskými státy před, představily 1,3 miliard euro. Komise se politicky zavázala, že sníží e, tu reziduální chybovost, eh, ale my jsme odložili některé platby a provedli jsme finanční korekce, takže rozpočet e, byl podroben velké disciplíně. Syntetická zpráva poukazuje na potenciální problémy, které se týkají eh, naší eh, politiky eh, výzkumu. A první výsledky průběžné zprávy nám ukazují, že ale ta společná několikaletá strategie není dostačující, abychom snížili tu chybovost pod tu úroveň práh eh, věcných chyb, podstatných chyb 2%, jak to chce účetní dvůr. Zde eh, jasně se hovoří o tom, že musíme společně vnímat ten pojem těch tolerovatelných chyb a zde to eh, bude vydáno k oblasti výzkumu v květnu 2010. Do té doby komise bude zlepšovat řízení této politiky a samozřejmě v rámci, v omezeném finančním rámci. Pokud jde o vnější záležitosti, zde lepší management s příslušnými orgány OSN, na to se také hodně poukazovalo. Zpráva za rok 2008 zahrnuje celou řadu průřezových záležitostí, jako například jedna z nich, kterou bych zmínil. Rigorózní kontrola hm, poukázala na některé nesrovnalosti v různých politikách, které se týkají managementu fondů v Bulharsku a Rumunsku. Výhrady, které se týkají zprávy těchto fondů v Rumunsku a Bulharsku, to Eh, vedlo k posílené koordinaci a ke koherentnímu přístupu, který přijala komise jako taková. Komise nadále bude podporovat reformy, reformní úsilí v Bulharsku a Rumunsku, abychom zajistili, že všechny ty základní problémy budou vyřešeny a že management zpráva komunitárních fondů bude probíhat striktně podle pravidel a procedur. Komise nebude akceptovat slabiny, systémové slabiny či nesrovnalosti na straně státních orgánů, které spravují evropské fondy. A jako takový follow-up eh, po absolutoriu za rok 2007 o implementaci fondů, eh, tak jak jste hm, takže to je něco, eh, co eh, jste dostali nedávno. Závěrem, naše komise přislíbila, že eh, se bude snažit o pozitivní DAS a tato ambice měla pozitivní efekt na naši instituci. Komise má za to, že interní kontrolní systémy, které byly zavedeny s těmi různými výhradami, tak jak to vyplývá z našich zpráv, jsou ujištěním, že v roce 2008 byly vyčleněny nezbytné zdroje které byly použity s principem zdravého finančního řízení. Pane předsedo, tím jsem uzavřel prezentaci k této souhrné zprávě a komise také i předložila svoji zprávu za rok 2008 a pan Krej z interního auditu, náš interní auditor je také zde přítomen, aby předložil a okomentoval tuto zprávu, pokud si tak budete přát. Samozřejmě já eh, rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji, ne, pane Kalasi. A než dám slovo panu Grejovi, aby doplnil eh, ještě určité informace k tomu, co řekl pan Kalas. Děkuji. Yes, thank you, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat vám a také výboru pro rozpočtovou kontrolu za možnost představit zde hlavní body zprávy, která se týkala interních auditů Evropské komise. Jak víte, byl jsem jmenován ředitelem eh, z útvaru pro vnitřní audit v roce 2009, v červnu 2009 a vycházeli jsme zejména z předchozí zprávy, která se týkala interních auditů. Tato zpráva popisuje eh, interní, eh, pardon, auditové aktivity pro rok 2009 a také vychází z některých doporučení a reaguje na ně. Útvar pro interní audit vydal celkem 93 zpráv, 63 se týkaly nových eh, a další se týkaly auditů, které již proběhly celkové míra akceptovatelnosti byla opět velice eh, vysoká, bylo to asi 99,4%. Eh, získali jsme asi 300 doporučení a ta byla přidána jednotlivým oddělením. Celkový dopad doporučení je eh, závislý na tom, jak je to nakonec prováděno v praxi. Celkově také spolupracujeme s výborem pro pokrok v auditu který sleduje pokrok v provádění. Chtěl bych se soustředit na některé hlavní závěry celé zprávy. Jedním eh, dobrým a pozitivním eh, zjištěním je to, že je pokrok, který se týká celého systému interních auditů. Celkově je tam ještě šest eh, doporučení, která jsou označeny jako kritická ta byla v loňském roce, ale v roce 2008 již žádná kritická doporučení vydána nebyla. A také i mm, méně e, významná doporučení poklesla ze 6 na 4. Nicméně samozřejmě zdále ještě prostor pro zlepšení. Zejména se to týká oblasti finančního řízení, kde je možné ještě všechny postupy zlepšit a zjednodušit. Také co se týče nabídkových řízení, tak ta by měla být velice úzce sledována, aby nedocházelo k eh, k koncentraci na trhu. To znamená, že tedy ty eh, zakázky budou zadávány příliš malému počtu dodavatelů. Také co se týče etiky, tak se ukazuje, že ten systém je poměrně dobrý, nicméně stále ještě je třeba monitorovat některé věci a to až do roku 2010. Eh, další věcí je Eh, to, že je nutné, aby, ta, aby na ta doporučení bylo reagováno včasně. Pak je zde také jedno průřezové téma, které je typické pro rok 2008 a týká se systému informačních technologií. Eh, je důležité, aby eh, všechny systémy IT byly efektivní a účelné a bylo zjištěno, že je že to klíčové pro Mm, Evropskou komisi a také, že je nutné úžeji monitorovat, eh, zda tato, za tyto systémy jsou efektivní. Velice eh, rád jsem eh, jak si zdědil výkonný, ehm, výkonný, výkonné pracovníky, kteří pracují podle mezinárodně uznávaných standardů a kteří velice profesionálně vykonávají všechny kontroly a audity. Také je zde dobrý vzdělávací program pro auditory, a to je tedy nejenom pro náš útvar interního auditu, ale i pro další útvary a tyto vzdělávání má velice vysokou úroveň. Co se týče budoucna, tak auditní plány budou eh, zahrnovat audity jak finančních, tak i nefinančních postupů a to zejména u e, věcí, e, u kterých je riziko, například právní riziko, nikoli tedy pouze finanční riziko. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní dám slovo, e, pokud jde o absolutorium za rok 2007, panu jean pierrovi Odimu, který je místopředsedou i zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Eh, za prvé bych chtěl vám poděkovat, eh, vám tedy, pane místo předsedo komise, a za, eh, i vám za kvalitu odpovědí, které jste zaslali členům našeho výboru. Mm, vy jste řekl bych, akceptoval téměř veškerá doporučení, která jsme předložili a s tím, že vy Mm, ale eh, na některé eh, jste, mm, některé jste nechtěli realizovat, takže mm, k těm já se později vrátím. Ale ještě jednou, pane Kalasi, já bych chtěl i vám Eh, eh, popřát eh, k tomu, že vaše vláda vás navrhla, nominovala jako mm, komisaře. Vy jste byl guvernérem centrální banky i ministrem v estonské vládě a já si velice cením kvalitní spolupráce a toho, že jsme udělali určitý pokrok na toto téma, které zrovna není zajímavé pro masy, ale je to užitečné pro mm, komunitární prostředky. Já bych nechtěl hovořit o těch bodech, u kterých jsme se dohodli a na které komise reagovala nějakými akcemi, ale chtěl bych reagovat na ty body, u kterých tomu tak nebylo. A jako takovou referenci vezmu Eh, eh, čísla eh, absolutoria. V bodě 11 my jsme požádali, aby se zaúčtovávaly pohledávky 3,3,5 miliard euro za členskými státy z důvodu hm, penzí personálu. Vy jste neodpověděl na to a my jako my, parlament, máme povinnost zde eh, eh, dávat absolutorium, eh, které se týká účetnictví i včetně těch věcných transakcí. A to číslo je nyní 36,9 miliard, takže bylo navýšeno o 3,4 miliardy miliard, takže já se ptám opět na toto. A také my jsme požádali o studii penzijních fondů, důchodových fondů a vy eh, říkáte, že to nebudete nějak rozpracovávat, eh, že, eh, protože ta studie ukázala, že by to bylo příliš rizikové. Ten návrh nebyl, zdali je zde riziko nebo ne, ale důchodci a zaměstnanci komunitárních institucí musí mít jistotu, že ty peníze někde jsou uloženy v nějakém důchodovém fondu mohli eh, důvěřovat eh, to, že ty hm, investice budou probíhat eh, bez rizik pro jejich kapitalizované prostředky. Zde ta odpověď je, že zde ano, je zde riziko hm, v kapitalizaci těchto prostředků. Já myslím, že to je nedostačující odpověď. Bod 12. My jsme požádali, ptali se, proč Galileo, hm, kdy smlouvy již byly podepsány k 31.12.2007 a nebylo to zaúčtováno. Žádná odpověď. Bod 13. Zde vy a i se nám dostalo odpovědi, že pokud jde o, e, o rezervu na e, e, stavební práce, že to nechcete účtovat, to je menší položka, ale máme zde nové budovy a jednoho dne budeme, budou nás čekat velké stavební práce, takže je třeba na to vytvářet rezervy, nějaké finanční rezervy, nějaké opravné položky. A <clears throat> bod 14 zde agentury. Já si myslím, že k tomuto bodu je třeba si prověřit, eh, že skutečně máme eh, eh, mm, politické pravomoci vůči agenturám. Vy jste odpověděli, že ano, ale zde je třeba dbát na to, aby ta politická moc, kterou máme nad agenturami společenství, aby byla řádně skonsolidována. 31. Zde vy nechcete dělat studie o nezávislosti národních státních systémů, eh, eh, národních státních orgánů, eh, které se týkají tedy těch ročních rezime. A já jsem navštívil některé ty národní orgány, některé jsou jmenovány i ministry členských států, ředitele jsou jmenováni ministry členských států a já si myslím, že takový přeskum nezávislosti těchto orgánů, to by bylo velice užitečné i ve světle toho, že tato výroční rezime se budou používat pro účely eh, DASu, aby účetní dvůr mohl využívat eh, tyto, eh, tato rezime a aby zjistili, že zali skutečně tyto úřady, tyto orgány aplikují účetní normy, mezinárodní účetní normy. A odstavec 34, zde my hovoříme o aplikaci článku 248 smlouvy a vy jste strážcem nad eh, dodržováním smlouvy a zde já mám trochu pocit, že tato spolupráce, pokud bude probíhat na technické úrovni, tak to je bez problému. Zde existují eh, špičkové eh, vztahy mezi odborníky, pokud jde o operativu. Zde existuje možná nedostatek tečně využívaný vztah a je to ale zakotveno ve smlouvě. Já bych rád znal názor účetního dvora o aplikaci Lisabonské smlouvy na toto téma, poněvadž Lisabonská smlouva zakládá pravomoc účetního dvora schromažďovat veškeré informace nezbytné pro plnění jeho úkolu na žádost, může dostávat informace od ostatních institucí Unii, Unie a to především od národních kontrolních úřadů. Takže zde máme právní základ pro to, abychom mohli Eh, nastartovat eh, tuto spolupráci se eh, s národními kontrolními úřady, které jsou sice nezávislé, ale abychom takto tyto národní DASy, ta ujištění nebo prohlášení o věrohodnosti, aby se aby bylo jasné, že z nich, že vše bylo realizováno podle účetních standardů. Teď ještě ten výzkum a zde já vím, že aplikace toho nařízení je docela komplikovaná, to víme. Já sám eh, bych rád, abychom v oblasti výzkumu, abychom eh, měli nějaký dokument, nějakou studii, ze které vyplynou stanoviska různých dotčených subjektů, protože to, co slyšíme od kontrolovaných orgánů a organizací, tak to, co slyšíme, to jsou velice různorodé reakce a informace. A vypadá to, že aplikace pravidel je taková, že aspoň ty organizace nám to říkají, možná ne vaši interní auditoři, ale ti externí, kteří jezdí tam na kontroly, tak eh, ti kontroloři údajně si to vykládají různě a mm, mm, potom E, potom ukládají značné částky, které se musí vracet. A to znamená takové klima nebo takové nálady e, proti našim evropským institucím potom, které nejsou dobré. Já e, samozřejmě nechci nahrávat tomu, aby někdo se obohacoval a někdo ochuzoval. Naopak ne, tady jde o to důvěryhodně aplikovat pravidla aby to bylo konstantní. Proto bych rád dostal nějaký odborný materiál v této věci, kde by se popsal stav oblasti výzkumu. Doufám, že jsem na nic nezapomněl a ještě bych řekl, že jsem rád, že jste, mm, eh, jste zmínil ten příslip předsedy Baroza o pozitivním DASu. On eh, opatrně o tom nehovořil eh, teď ve svém politickém prohlášení, na rozdíl od roku 2004, ale vy v komisi jsme, jste si stanovili tento cíl toho tedy pozitivního prohlášení o věrohodnosti, pozitivního DASu, takže ono nejde o to jenom vydávat DASy, to je role účetního dvora ale eh, my, náš výbor, máme být eh, takovým eh, orgánem, který má napomáhat k, mm, k tomu, aby ten DAS byl pozitivní. Proto jsem rád, když jsem slyšel, jaká činnost byla provedena v roce 2007 a doufejme, že to i tak bude probíhat v rámci absolutoria za rok 2008. Pan předseda, pokud jde o absolutorium za 2008, tak dám slovo panu zpravodaji Liberackému. Prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající, paní předsedající Kalas. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři Kalasi. Já bych se rád připojil ke svému předřečníkovi, panu Odimu, co se tedy týče hodnocení vaší práce v posledním roce. Už několikrát jsem měl to potěšení naslouchat vašim výkladům a prezentacím. Vždy hovoříte velmi přesvědčivě a myslím, že tentokrát eh, ještě více než kdy předtím a za to vám děkuji. A nyní zcela konkrétně k roku 2008. Již zde padlo několik argumentů, máme zde eh, vždy skupiny, které jsou proti, ale já chci říci následující efektivita kontrolního systému, auditního systému nebo auditních systémů se zlepšuje ale máme ještě několik oblastí, ve kterých máme potíže a k tomu mám několik otázek. Za prvé, chybovost na úrovni členských států, to je velmi důležitá otázka. I zde ale musíme diferencovat, rozlišovat. Máme různé druhy chyb. Musíme totiž rozlišovat, co je chyba a co je například neúplná dokumentace. Pane komisaři, absolutorium za rok 2007, to už jsme probrali, teď máme 2008. Máme před sebou plán s 28 body. Jde o ztrátu prostředků, o využívání prostředků z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů. Kolik prostředků můžeme nyní zpětně získat? V roce 2007 jsme měli chybovost 12 to je tedy velmi vysoká chybovost. Myslím, že jsme ztratili za ty dva roky 9 miliard eur. Nakolik můžeme tu chybovost v roce 2008 redukovat? Dohromady by to totiž byly tři roky, které by zahrnoval ten 21-bodový balíček. Minulý rok jsme o tom balíčku velmi živě diskutovali. Ještě chci zmínit jeden bod. Týká se velmi obtížné oblasti, a sice externích opatření Evropské unie, externích akcí, vnějších akcí. Máme tam naplánovány určité výdaje, byly naplánovány, ale ty se vž- nevždy odrazily v rozpočtových výdajích. Nedostali jsme také dostateč, dostatek odpovědí ze strany komise. Samozřejmě jste nám vždy odpověděli, že prostředky byly využity, ale jak účinně byly použity, jak účinně byly využity, co jste za ty prostředky dostali. Například boj s chudobou a podpůrná opatření. Dále války a konflikty tam jsme směrovali určité prostředky a mě by zajímalo, jak konkrétně byly použity a do jaké míry také těmito prostředky byl zlepšen obraz Evropské unie ve světě. Vím, že se zasazujeme o rozvojovou pomoc, vím, že také máme problémy s Evropskou investiční bankou, máme také problémy v souvislosti se spojenými národy, s OSN. Nemůžeme vždy přesně posoudit tato opatření, ale vždy musíme vědět, jaké výsledky nám naše investice přinášejí, vynaložené prostředky. Dále chci zmínit ještě jeden bod. A to je výzkum. Já osobně se výzkumem a vědou zabývám a velmi dobře se v této problematice vyznám. Velmi často se hovoří třeba i o projektu Koperník že tam nebyl žádný vědecký projekt, respektive o Koperníkovi se často říká, on neměl žádný vědecký projekt. A on přesto přišel na to, jak to s tou zemí a sluncem je. Chci tady říci, eh, velmi často dochází k tomu, že nemáme žádný projekt a vůbec nevíme, jak budeme měřit výsledky těch výzkumů. Hovořili jste také o projektu Galileo a o tom, že vědecké snahy v této oblasti byly až přebytečné. Nevím, do jaké míry tady ta oblast byla zhodnocená. Myslím, že by to bylo velmi přínosné tuto oblast zhodnotit. Dále ještě oblast informačních systémů. Tady bychom potřebovali vědět, k jakým zlepšením v této oblasti došlo. Se spokojeností ale mohu říci, že komise obdržela účetní uzávěrku od většiny členských států, ale tyto uzávěrky nebyly vůbec srovnávány, nejsou totiž srovnatelné. Moje otázka je, máme nějakou šanci, že bychom tyto uzávěrky koncipovali tak, aby byly srovnatelné? Velmi často se totiž potýkáme s problémem, že komise musí zjistit, že účinnost opatření nemůže být dobře zhodnocena. A to proto, že členské státy nedostatečně spolupracují a že si nesprostředkovávají informace. Členské státy ale říkají, komise postupuje velmi byrokraticky a vůbec neví, které dokumenty potřebuje. Moje otázka tedy je, máme zde nějakou možnost, a já předpokládám, že máme, dosáhnout v této oblasti nějakého zlepšení. Jak rychle? Děkuji vám za pozornost a děkuji také panu komisaři za jeho prezentaci. Doufám, že váš úřad si ponechá své pravomoci v budoucnu a já jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji. Děkuji. A pan Gras, prosím. Vielen Děkuji vám, pane komisaři. To poselství, které jste nám přinesli, je velmi pěkné. 15. května pravděpodobně nedrž, nedo, neobdržíme zprávu o důvěrhodnosti, ale když se na tu věc ještě jednou podíváme, můžeme konstatovat, že se mnoho věcí pohnulo dopředu a že komise pracovala velmi efektivně. To bych ráda řekla i za naši skupinu. Komise v této oblasti jednala velmi aktivně, odvedla mnoho práce a za to jsme vám vděční. V roce 2004 jsme měli 32 eh, rezerv, v roce 2007 už jenom 15, takže jsme je snížili. Dále zde je ještě ten problém rizika. A moje otázka s tím souvisí, jaké předpisy budeme mít pro rezervy. co si můžeme konkrétně představovat v této oblasti, například v oblasti porušení autorských práv. Tam byly také ještě určité rezervy. Myslím, že byste nám mohl říci konkrétní údaje k těm rezervám. V některých oblastech se totiž velmi často došlo k těm přebytkům a v některých oblastech naopak žádné rezervy nebyly. Týká se to především rozvojové pomoci a FK. Myslím si, že určité některé z těchto oblastí by jisté rezervy mohly mít. Do toho spadá například i OSN. A moje druhá otázka je, proč vlastně v některých oblastech vůbec žádné rezervy nemáme? Chcete nám říct, že v těchto oblastech nepotřebujeme žádné rezervy, protože je všechno v pořádku a že zkrátka chyba je jen na straně členských států? A že ostatní za ty chyby zodpovědní nejsou? Moje kritika spočívá v tom, že na údaje, které nám členské státy předkládají, jsou spolehlivé jen do určité míry. Nemáme totiž jednotná měřítka a generální ředitelství často celou problematiku nepřeskumuje. Já bych ráda slyšela od kolegy Greina něco o tom, jak k tomu přistupuje Etko. Slyšeli jsme několik důležitých doporučení. Myslím, že by bylo velmi zajímavé vědět, o jaká doporučení konkrétně se jedná a jak hodnotíte například ty výdaje o, pro OSN. Ráda bych také věděla něco o tom, o čem hovořil kolega Liberacký, a o těch pravidelně vyplácených výdajích. Hovořil jste o třech miliardách, ale tři miliardy z kolika? Kolik je tedy to absolutní číslo? Každý rok jsou nám předkládána určitá čísla Evropským účetním dvorem, ale já bych ráda věděla, kolik z těch 3 miliard tedy musíme vydat a jak. Víme, že pro zemědělskou oblast zemědělství je zpětně vypláceno jen 20 výdajů. Dále Bulharsko a Rumunsko. Zde máme ty největší rezervy. A setkáváme se zde s tím fenoménem, že tyto rezervy se objevily až v roce 2007 až 2008 o předstupní pomoci. Ráda bych věděla, jestli za to vděčíme těm přísnějším kontrolám, co tady bylo před tím rokem 2007 u těchto dvou zemí, co se týče těch kontrol. Hovořil jste také o rezervě v oblasti výstavby silnic. Prostředky byly uvolněny zcela najednou a proto mě zajímá, stal se zde zázrak, nebo komise vychází z toho, že to, co sama nezařídí, se v členských státech prosadí samo a rychleji, protože komise potřebuje vždycky dlouhý čas, než uvede doporučení do praxe. Další téma, které mě zajímá, je GLS. Grazie. Do la parola all'onorevole Andreasen. Děkuji. Thank you, Chairman. Eh, thank you, Mr. Kallas and Mr. Gray. Děkuji, pane Kalasi, děkuji, pane Gray, za eh, prezentaci ve vaší zprávě nebo v té eh, Eh, auditorské zprávě, ve výroční, ve výroční zprávě hovoříte o hodnocení kvality, kde se říká, že odbor interní kontroly eh, je v souladu s požadavky na interní audit. Já bych chtěla vědět, kdo hodnotil kvalitu interního auditu, kdo to zaplatil, za to, kdo zaplatil za toto hodnocení kvality a Mm, ta organizace, která dělala hodnocení eh, kvality, tak by akceptovala, že eh, interní auditor je eh, původně hlavním účetním, takže vlastně on kontroluje to, co on prováděl sám v minulých letech. Druhá otázka. Potřebuji vyjasnit to v tom ročním, ve výroční zprávě. Hovoříte o tom, že Eh, zde nyní je eh, méně výhrad. Já bych chtěla vědět, zdali eh, to znamená, že úroveň chyb se snížila, nebo znamená to, že se snížila úroveň kontrol. A třetí otázka, kterou mám, jak stanovujete ty finanční korekce, které je třeba provést pro minulá léta. Děkuji. Děkuji. Pan Markákis. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval panu komisaři jménem své skupiny. Pane komisaři, neměl jste to s námi vždy jednoduché. A o to důležitější je pro mě to, že mohu říci, že práce, kterou jste odvedl, je opravdu skvělá. Rád bych vám k ní pogratuloval. Ukazuje se, že v té malé mravenčí práci, ta malá mravenčí práce vždy přinese odměnu. My jsme vždy dostali zprávu národních států a víme, že tento výbor vždy bojoval za tzv. National Declarations. K tomu jsme ještě nedospěli, ale pokročili jsme hodně dopředu a to i díky vaší práci. Rád bych vám tedy ještě jednou srdečně poděkoval. Neznamená to ale, že nebudeme pokračovat v naší práci. Musíme i nadále členské státy podporovat v tom, aby nám poskytovali lepší a přesnější informace. Děkuji vám. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař Kalas, protože jemu bylo předloženo několik připomínek i otaz, dotaz, ot, dotazů pane Kalasi. Děkuji, děkuji všem členům za otázky. A e, na za, já na začátku musím říci, že samozřejmě určitě nás čeká velice intenzivní harmonogram, protože prezident Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu. Ano, ano. E, takže teď nás čeká Eh, harmonogram, který bude vycházet z tohoto nového vývoje. Co tím míním? Je, že několik osob bude mít i několik příležitostí v tomto výboru. Velice brzy tedy zhostit se úkolu. A teď k otázkám, které mi byly adresovány. Pokud jde o účetnictví, Pan Odi položil několik otázek na účetnictví. Asi eh, na to odpoví kolega Filip Tavern spíše, který je hlavním účetním a on eh, poskytne více detailů. Ale obecně k tomu řeknu, že všechna ta čísla existují ve zprávách, ve výkazech a výkazy jsou k dispozici o Galileu, o nemovitostech, o těchto zárukách a o, <clears throat> i o tom, jak tedy je toto zaúčtováno a že to je v souladu s mezinárodními účetními pravidly a e, není na tom nic tajemného. Čísla jsou k dispozici a určitě lze se do nich podívat. Ale odpověď je, mm, mezinárodní účetní pravidla mm, stanoví určité požadavky, které respektujeme. K agenturám a k těm, k auditům, kontrolám agentur. My jsme o tom tady ve výboru už diskutovali několikrát a vypadá to, že ano, je tam problém. To znamená, ty regulační orgány rostou jako houby po dešti a to jsou organizace, které jsou samostatnými právními subjekty jsou nezávislé a vy jim dáváte absolutorium stejně jako dáváte komisi. Jsou tedy na stejné úrovni v tomto jako komise a jejich eh, a e, sice kontroluje interní audit komise, ale teď jak by to mělo fungovat, jak musíme zmaximalizovat úsilí, abychom se vyvarovali nějakým nepříjemnostem, ke kterým by mohlo dojít. A Eh, každá agentura má ale vlastní právní základ a spovídala eh, se pouze přímo správní radě agentury, která je složena ze zástupců členských států a i ty audity se poskytují členským státům. Není tam tedy žádný přímý komunikační kanál a neexistuje tedy centrální finanční řízení těchto agentur. Komise ale je vstřícná všem námětům, jak toto zlepšit. A teď k výzkumu. O tom eh, se zmínila celá řada kolegů zde. Ano, historicky to vypadá takto. Když jsme začali s výzkumem, tak výzkum tehdy to byla jedna eh, eh, z velice kritických oblastí, pokud jde o chybovost. I Kokobu o tom diskutoval v rámci prvního absolutoriu, kdy eh, mm, skutečně zjistil výbor váš, že ve výzkumu je největší chybovost. My jsme to potom centralizovali, posilovali jsme kontroly průběžně a nyní mm, i Mm, požadujeme vrácení částek peníze zpátky, což eh, znamená hodně otazníků, pokud jde o byrokracii a pravidla. Dostáváme od těch organizací dotčených hodně různých otázek a eh, připomínek, proto navrhujeme zjednodušit pravidla v oblasti výzkumu. Ale zároveň jsou zde určité požadavky, formality, náležitosti, které třeba do, mm, dodržovat, eh, aby se prokázalo, že ty finanční prostředky byly vynaloženy řádně podle pravidel. A mm, to je takové dilema. Samozřejmě, jak řekl pan Liberecký, nikdo nemohl předjímat eh, mm, výsledky eh, výzkumu a tak jako v jiných programech vy těžko tady ve výzkumu, ve výzkumu těžko můžete říci, jaký bude výstup, jaký bude výsledek daného výzkumu. Eh, nemůžeme říci, teď mm, budeme mít eh, ta termonukleární reakce či reaktor bude eh, vyvinut v tom a v tom roce. To je nemožné. A mm, proto je třeba mít jiný základ pro vyhodnocování použití finančních prostředků. A určitě Ehm, jsou zde určité dokumenty, které mohou doložit, že ty finanční prostředky se nevypařily a byly řádně vynaloženy. Jak nastolit tu správnou rovnováhu? O to diskutuji s kolegou Potočníkem často. A také i jemu to leží na srdci, protože vědecká komunita je z toho sfrustrována, eh, jak ten náš přístup je byrokraticky rigidní a ehm, ehm, i zde možná že to tolerovatelné, tolerovatelná míra e, e, chyb možná by mohla být tím řešením, mohli bychom tomu dát větší flexibilitu, ale je to politicky citlivé. A teď k té e, zahraniční pomoci, vnější pomoci. My jsme posílili, jak to říci, naše požadavky na kvalitu využití prostředků na oblast vnější, tedy zahraniční pomoci. To je velice komplikované. I vy sami jste konali různá slyšení eh, s příslušnými komisaři a víte, že to je velice citlivá politická oblast a je zde celá řada projektů, které jsou financovány přes různé mezinárodní organizace, hlavně přes OSN. a e, další organizace podřízené OSN, musíme vyhodnocovat, jak spravují tyto prostředky. A máme zde určitá kritéria, podle kterých toto hodnotíme. <clears throat> Víceméně je to v souladu s našimi e, požadavky, to je pod naší kontrolou, ale potom pokud jde o konkrétní projekty, tak to už je docela rizikové. protože to často není dohodnuto s danými organizacemi. Já sám jsem eh, v OSN požadoval veškeré informace, apeloval jsem na větší spolupráci. My jsme se eh, zabývali toto otázkou v, eh, v výboru pro pokrok a diskutovali jsme s, o tom s různými zástupci OSN, jsou připraveni spolupracovat, informace tam jsou, ale měli bychom asi mm, teď se snažit o to nalézt správnou rovnováhu, správný přístup. A nyní, takže to jsou OSN. A potom ty, eh, to riziko s eh, poškozením jména, reputační riziko. Asi What errors have been corrected? Uh, you know that all this... A takže v těch slavných 12 jak o tom hovořil pan zpravodaj, tak to vychází z určité extrapolace vzorků. A to jsou vzorky, které jsou základem. Já mm, tady nepopírám metodiku v žádném případě, jinak by to nešlo. Jak musí se mm, pokračovat, eh, musí se mm, postupovat extrapolací, ale eh, nyní my jsme již téměř dokončili eh, průzkum těch vzorků, je to 12 a i v té syntetické zprávě hovoříme o tom, že jsme vymohli navíc 3 miliardy. To bylo v roce 2008, jsme vymohli zpět 3 miliardy. A paní Gresle se ptala, kolik? Nebo jak velká částka z těch ztrát byla vymožena zpět? Já často používám jedno číslo což je konečný výsledek, který je pochopitelný pro všechny, eh, kteří eh, se zabývají účetnictvím. A to je finální ztráta. A to je reflektováno i v příloze 6 eh, Summary of Waivers. V roce 2008 komunitární rozpočet přišel o 18 Eh, milionů 383 euro 366 eh, a 26 centů, to je eh, v minulém roce, to, předtím to bylo 60 milionů a příštím roce třeba to bude také 60 milionů, ale účetně řečeno, to je úplně přesná částka, to je finální částka. Tuhle tu částku tu už nikdy nedostaneme zpátky. To je čistá ztráta z komunitárního rozpočtu. A jak snadno uvidíte, je to částka docela malá, relativně malá. A nyní každý rok musíme eh, provést určité odpisy z naší rozvahy, eh, musíme odepisovat částky a když máte Eh, nějaký případ, problém, tak ho musíte řešit a musíte se snažit ty peníze získat zpátky, uděláte všechny kroky, některé ty chyby se opraví, některé dokumenty se doplní, eh, některé ty peníze se vrátí a nakonec vždycky musíte něco odepsat, eh, tedy ty ztráty, které nikdy už nezískáte zpět. A dále Mm, e, ta naše zpráva o výroční činnosti, výroční zpráva a e, e, jak je koherentní či nikoliv. To jsou dokumenty ústního charakteru, které nejsou úplně precizní, to, jsou, to není žádná aritmetika ale my jsme se snažili v posledních letech v komisi, a z toho to snad vyplývá, abychom sjednotili, zharmonizovali eh, mm, ty pokyny, guidelines, které mají generální ředitelé, aby věděli, jak popisovat dané oblasti, jak předkládat výhrady, jak by měly být sformulovány, tak, aby to bylo komparabilní, abychom mohli porovnávat ty různé prezentace, dokumenty, vyjádření a výhrady a e, jejich vývoj. E, já si myslím, že se to zlepšuje. A teď k tomu finančnímu riziku a reputačnímu riziku. To je zajímavá věc. Komise a Evropská unie e, nese velké riziko, že se poškodí její jméno, to je to reputační v riziko, ale jak to porovnat, jak to popsat, jak Eh, to o tom diskutujeme hodně v našem příslušném výboru a musíme přijmout určité doporučení, které se týká tohoto rizika, eh, které i vyplývá z našeho šetření a z naší zprávy, tak to musí být nějakým způsobem reflektováno ve výročních zprávách a v auditorských výrocích. Ale pokusit se popsat eh, eh, celkový ten kontext tohoto reputačního rizika, to je eh, sisyfovská práce. Já souhlasím s vámi, ale že některé to riziko může být více nebezpečné než jiné. A teď k té otázce hodnocení kvality. To provádělo KPMG, auditorská firma. KPMG provedla hodnocení kvality. Ne, pro, pardon, Ernst Young, omlouvám se. A zaplatila za to komise. A <laughs> i e, to bylo předloženo veřejnosti. A e, té, z této zprávy vyplývají slabiny a silné stránky našeho interního auditu, určitá doporučení z toho vyplývají je to k dispozici, je to eh, veřejné. Konflikt zájmu. Já zde nevidím žádný konflikt zájmu mezi eh, tím mm, v tom, že náš hlavní interní kontro, kontrolor předtím byl hlavním účetním. Zajímavá otázka od paní Andreas. Eh, zdali méně výhrad je lepší nebo horší, to nikdy nevíte. Ale ujišťuji vás, že my jsme se snažili dát určitá doporučení generálním ředitelům a pokud si pamatujete, to bylo na samém začátku, když eh, začala fungovat komise, naše, tak jsme eh, řekli, že eh, informace musí být eh, realistické, musí být upřímné, musí realisticky popisovat vývoj, co se děje. A o to jsme se snažili, tak aby ty výhrady, a to si pamatuje bývalý Kokobu, že mm, mm, První eh, informa- eh, rozhodnutí nebo první věc byla, že se řeklo, nemáme žádné informace o členských státech. Eh, a nyní vidíte, že ty výhrady dobře reflektují situace v členských státech, takže zpráva, výroční zpráva reflektuje reálný stav způsobem, který je mm, koherentnější, systematičtější, detailnější, než tomu bylo dříve. A teď k těm národním prohlášením DASům a těm, na, těm ročním rezime. O tom se hodně diskutovalo zde v Kokobu a již po řadu let a určitě i nadále se o tom bude diskutovat. Já mm, na začátku eh, funkčního období jsem byl velkým nadšencem těchto DASů, národních států a teď pořád ještě jsem, ale eh, možná mám teď takový vyváženější přístup k těmto národním prohlášením, která samotná nemohou problém vyřešit. To je na nás, abychom my dohlíželi nad těmi finančními prostředky, které buď se administrují přímo, nebo je zde sdílený management zprávy těchto prostředků a nyní nás čeká velká změna, že eh, tato prohlášení se poskytují členskými státy na dva roky, což je Eh, já jsem spolupracoval s těmi zeměmi, které dobrovolně předložily národní prohlášení o věrohodnosti DASy a eh, třeba Nizozemsko bylo první, poté následovalo Švédsko, Spojené království, Dánsko, také eh, poskytli národní prohlášení, ale řekl bych velice odlišná. A teď jde o to, jak zajistit, aby tyto, tato národní prohlášení mohla být průkazná pro účely auditu, tak jak to chce účetní dvůr. Zde určitě budeme muset ještě rozpracovat celou řadu, vyladit celou řadu detailů, abychom rozšířili pole působnosti těchto národních prohlášení a jejich použitelnost. Myslím si, že jsou zde stále ještě cíle, které musíme splnit. A právě ta národní prohlášení to je jedním z cílů, který bude dost obtížné splnit. Ale myslím si, že musíme mít určitá realistická očekávání a musíme se také zlepšit v tomto ohledu a také se musíme zbavit určitých negativních vnímání. Takže tato otázka ještě musí být eh, vyřešena. Děkuji za pozornost. Hm. Grazie. Děkuji, pane komisaři Kalasi. Pokud nejsou další otázky či připomínky, přejdeme k bodu 6 bod programu, což je prezentace studie ze 5. června 2009 o ročních shrnutích v rámci stří sdíleného řízení, hodnocení cesty k pokroku a možná uplatnění při práci účetního dvoru. Dám slovo paní Esther Delange. Děkuji. Eh, voorzitter. Ik eh, hou het kort, want het gaat natuurlijk eh, om deze studie zelf. Ik wilde alleen nog maar... Jedná se o studii, která je už něčím výjimečná. Jedná se o prohlášení, které je směřováno hlavně novým kolegům. Jde zde o sdílené sdílená zpráva prostř- sdílenou zprávu prostředků a rámec 2007 až 2013, rovněž také o dodržování všech pravidel Evropského parlamentu. Ne- nemělo by jít jen o zhrnutí těch všech údajů o zprávě prostředků. Toto téma obsahuje i politický aspekt. Nemá tedy jít čistě o zhrnutí zprávy prostředků. Komisař hovořil také o tom, že některé státy už dobrovolně vypracovaly určitá prohlášení. Národní prohlášení jsme zohlednili už při absolutoriu za rok 2003 a žádali jsme o, ne, o ně. Nyní tedy máme před sebou prohlášení a nyní ho máme v Evropském parlamentu. Evropský parlament a výbor se zasazuje o ta národní prohlášení, <clears throat> o to, aby existovala. Myslím, že je dobré, abychom abychom se dívali na ty národní účetní uzávěrky. Proto tedy byla zadána tato studie tam jsou vyhodnocovány ty národní účetní uzávěrky a je pohlíženo do budoucna. Děkujeme všem autorům, bylo to velmi zajímavé a obsáhlé. Ten dokument zajímavě neza, eh, nevypadá, ale ta četba opravdu zajímavá je právě v procesu pro udělení absolutoria a víceletého rozpočtu. Myslím, že to je to nejdůležitější. Musíme teď od jednotlivých autorů a zpravodajů zjistit, co chtějí říci. Děkuji a nyní bych chtěl požádat pana Konrada, aby se k tomu také vyjádřil. Mr. Chairman, uh, honorable members, uh... Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vypadá to, že máme určité technické problémy se spuštěním naší prezentace. Čili dovolte mi, já začnu zatím bez, té, bez toho technického doprovodu a požádám vás, abyste sledovali tu prezentaci alespoň v té tištěné podobě, pokud ji máte před sebou. Já jsem vedl přípravu této studie a se svým kolegem Mirem, Mirkem Stašíkem bych vám chtěl informovat o všech výsledcích této studie. Tato zpráva byla, nebo ta studie začala asi před rokem a do, do, dokončili jsme ji asi před půl rokem. Než začnu hovořit o konkrétnějších zjištěních, k nímž tato studie došla, tak mi dovolte začít nejprve eh, říci, že tedy vycházíme ze smlouvy OES, která se týká odpovědnosti celé politické architektury, odpovědnosti komise a odpovědnosti členských států. Článek 274 stanoví, že je to komise, kdo odpovídá za provádění rozpočtu, za plnění rozpočtu. Zároveň jsou to však členské státy, které musí spolupracovat s komisí. Nejprve eh, se budu věnovat první části tohoto článku, a pokusím se ji transformovat do toho, jak, to, jak, jak vypadá prostředí institucí. Pokud se podíváte na snímek číslo 3, tak dole vidíme generální ředitelství, která všechna připraví e, zprávu. Také e, generální ředitelé připraví prohlášení o věrohodnosti a dále na úrovni komise jsou, se, se vypracovávají zprávy o činnosti a také jsou zde celková shrnutí, která ještě mm, prohloubí tu věrohodnost. Jak asi víte, tak tento dokument se pak přeposílá do výboru Kokobu, který se k němu také vyjadřuje. Čili to jsou e, ty linie mezi generálním ředitelstvím a mezi Evropským parlamentem. Aby byla zajištěna dostatečná odpovědnost, tak je nutné, aby probíhaly audity Audity na úrovni generálního ředitelství jsou, vytvá, jsou e, plněny prostřednictvím eh, místních eh, auditních útvorů a také na komisi, to tedy dělá interní audit a pak následuje audit účetního dvora. Pokud se podíváte na snímek ještě jednou, tak na první pohled to vypadá tak, že ten systém vypadá tak, že 80 Eh, rozpočtu EU provádějí eh, samotné členské státy, zatímco zde vidíme pouze úroveň Evropské unie. Proto je také nutné podívat se na úroveň jednotlivých členských států. Ta národní úroveň je popsána na následujícím snímku. Jak vidíme, tak jsou zde tři hlavní aktéři, kteří eh, nesou odpovědnost. Jednak to jsou Ehm, certifikační úřady a někdy to jsou také zprostředkovatelé. Samozřejmě, že zde e, ta odpovědnost je ehm, sdílena a také se ehm, také je nutné dodržovat správnost všech operací. Instituce proto vytvářejí různé dokumenty, které by měly z, e, z, zdůvodnit um, tou věrohodnost. Například zde máme tedy ten útvar eh, auditního, útvar vnitřního auditu, který také eh, spolupracuje. Na základě výsledků všech těchto aktérů a také na základě auditorů, včetně na základě informací, které se týkaly řízení, se vypracovávají roční schrnutí. To vidíme zde na snímku. Nicméně tato schrnutí jako taková nemají žádný politický dopad. To znamená, týká se, týkají se spíš, jsou to spíše technické informace nebo informace, které souvisejí se zprávou, s řízením. Čili zde je určitý, um, zde se urči, ztrácí vazba, um, která má zaručovat odpovědnost. Naše studie se týkala ročních schnutí, což nás také vede Eh, k právní definici celé, eh, celých ročních shrnutí, což je na dalším snímku. Roční shrnutí se definují na základě finančního nařízení. Máme zde článek 53 písmeno B, kde se stanoví, že roční shrnutí se připravují na eh, národní úrovni a pak se také, pak jsou zde ještě podrobnější specifikace, která se nalézají v prováděcích ustanoveních, která hovoří o tom, že schrnutí připravují e, pověřené orgány, takzvané designated authorities. Máme zde také roční schrnutí mají dvě části. Jedna se týká auditu a druhá se týká prohlášení. Eh, když známe obsah své studie, tak se pak můžeme podívat, jaké byly cíle naší studie. Podívejte se prosím na další snímek. Naše cíle byly dva. Myslím, že už eh, naše prezentace funguje, čili teď můžete sledovat. Asi eh, za chvíli už budete moci sledovat prezentaci již i na promítacím plátně. Okay, now it's, it's more readable. Ano, děkuji. Nyní už uh, můžete tu prezentaci sledovat. Jak jsem říkal, cíle byly dva. Za prvé měli jsme ohodnotit schodu a také případnou přidanou hodnotu a dopad těchto ročních schnutí. A to zejména e, v porovnání e, s prohlášením o vnitrostátní zprávě. Naši, náš druhý cíl e, měl, form, byl tedy formulovat doporučení, jak vše zlepšit. Jak jsme, se, jak jsme se snažili dosáhnout cílu, jakou jsme zvolili metodiku, to vidíme na následujícím snímku. Nejprve jsme provedli analýzu schrnutí od roku 2000 až do roku 2007. Dále jsme provezli, eh, provedli revizi jednotlivých postupů, zejména to byly pokyny. Také jsme uskutečnili analýzu stávajících hodnocení, eh, abychom zbytečně nedělali práci, která již byla provedena. A také jsme se e, dívali, jak to vypadá na vnitrostátní úrovni. Mimo jiné jsme rozeslali dotazníky všem členským státům, a to zejména těm e, pověřeným orgánům a dalším institucím, které nesou odpovědnost za přípravu ročních schnutí. Všechny výsledky jsme také ještě e, jsme ještě ověřovali telefonními hovory a oslovili jsme také všechny nejvyšší kontrolní orgány jednotlivých států. Výsledky jsme navíc ještě validovali pomocí telefonních hovorů s vybranými kontrolními institucemi a nakonec jsme se rozhodli eh, přizvat odborníky z praxe, aby provedli revizi nebo určitou oponenturu naší práce, abychom takto um, dokázali provést validaci všech našich zjištění. Tato studie se týkala zejména čtyř oblastí. Za prvé obsah, eh, schrnutí eh, jejich dopad a také výsledek nebo eh, důležitost těchto schrnutí pro práci Evropského účetního dvora a pro přípravu DASu. Nyní se vyjádřím podrobněji k jednotlivým oblastem. Za prvé, obsah a postupy ročních shrnutí. Zjistili jsme, že právní základ pro roční shrnutí je dost slabý. A komise se snaží využít ta roční shrnutí co nejlépe, snaží se rozlišovat mezi povinnými a nepovinnými prvky těchto ročních shrnutí. Také jsme došli k závěru, že komise dostatečně e, dozoruje všechny aspekty přípravy těchto ročních schrnutí. Jsme, e, došli jsme k názoru, že komise se možná příliš soustředila na formální požadavky. Co se týče pokynů, guidance, tak jsme zjistili, že ty jsou e, zřetelné, jasné a srozumitelné, ale zároveň některé vnitrostátní verze byly k dispozici až později, což mohlo ovlivnit eh, kvalitu eh, těch ročních shrnutí. Také se ukázalo, že ehm, pověřené orgány nemají žádné pobídky k tomu, aby odevstávaly informace i o těch nepovinných prvcích. Co se týče dalších zjištění, tak ta se týkají reakce členských států na to, jak eh, informovat také o těch nepovinných prvcích. Zjistili jsme eh, zejména, že jsou zde hlavně čtyři hlavní reakce a ty reakce máte na snímku. Došli jsme k závěru, že pouze malý počet členských států eh, se se řídilo e, pokyny komise, která se týkala té analytické části. Některé členské státy pouze deklarovaly, že žádné systémové e, nedostatky nejsou. My e, tomu říkáme, že to je Limited Assurance Formula. Některé členské státy se také omezili v té celkové analýze pouze na seznam hlavních zjištění. A v některých případech jsme také nenalezli žádné informace, které by pro nás nesly hodnotu, nějakou um, hodnotu, která by něco stvrzovala nebo eh, potvrzovala. Myslíme si, že v některých částech může být tím eh, důvodem nedostatečné postavení těch eh, pověřených orgánů. Co se týče eh, právního základu, tak jsme zjistili, že ta, mm, to zastoupení nebo ta, ta pravomoc zastoupení je spíše na nižší úrovni. Někdy bylo obtížné dokonce i vystupovat, kdo e, podepsal to roční schrnutí. A ve většině případů byl tím pověřeným orgánem e, kontrolní orgán. Hmm. Na základě těchto zjištění jsme přinesli některá doporučení. Uvědomujeme si, že provádění těchto doporučení není jednoduché. Myslíme si, že to bude dost eh, obtížné. Čili konkrétně jde o to, aby eh, členské eh, státy Eh, aby, aby, roč, aby roční eh, zprávy byly eh, součástí prohlášení o vnitrostátní zprávě, ale zároveň by zde všechny ty konkrétní orgány měly nést dostatečnou odpovědnost. Doporučujeme také, aby se vždy jasně stanovil právní základ a aby se také jasně stanovilo, kdo nese odpovědnost za konkrétní roční shrnutí. Další část, nebo další téma, kterému jsme se věnovali, byl dopad ročních schnutí a jejich přidaná hodnota. Zjištění jsou následující. Klíčovým eh, zjištěním je to, že eh, přidanou hodnotou těch povinných prvků je, takže ta přidaná hodnota povinných prvků je dost eh, skromná. Jsou zde tři hlavní eh, body. Za prvé to je konsolidace na úrovni, na národní úrovni. A také eh, si myslíme, že ta stávající eh, hodnota vychází ze, z dobré analýzy a také z věrohodnosti. Zjistili jsme, že jsou roz, určité rozdíly v tom, jak jsou prezentována, jak jsou prezentovány údaje a vůbec ta úroveň těch prvních ročních snutí byla spíše nízká. Také jsme zjistili, že komise se soustředila spíše na sběr údajů a na formální schodu a již méně se soustředila na skut samotnou hodnotu ročních shrnutí. Většina údajů, které jsou v ročních schrnutích, jsou data, která už jsou i v jiných dokumentech. A také jsme zjistili, že neexistuje žádný důkaz toho, jaký, e, jaký mají e, tyto zprávy dopad na vnitrostátní úrovni. Čili nyní k těm doporučením. Myslíme si, že ty pokyny by měly být konkrétnější, specifičtější, podrobnější. Hm, každý dokument eh, guidance note by eh, tam měl mít eh, spíše určitý, určité dobrovolné požadavky a později by to mělo být přeměněno v ten stupeň reasonable assurance. Také si myslíme, že by se mohla zvýšit eh, určitá osvěta, která by mohla být i později formalizována. Veřejnost by měla mít přístup k těmto ročním schnutím a také k prohlášením o vnitrostátní správě. A také si myslíme, že by ten důraz měl být na obsahu, na samotném obsahu a nikoli pouze na formální schodě. Byli jsme také, nyní mě někdo požádal, abych trošku zrychlil v prezentaci, takže mi dovolte, přeskočím nyní několik snímků a přesuneme se asi na nejdůležitější nebo nejzajímavější část naší prezentace. Velice rychle dovolte, abych pohovořil o té části auditu naší studie. Což je 28, slide 28. A mm, my máme tři e, klíčové body. Za prvé, e, to národní prohlášení by e, mělo být auditováno externím auditorem. Myslíme si, že buď by to by měl být nejvyšší kontrolní úřad z dané země nebo soukromá auditorská firma to je první věc. Dále, samozřejmě, jak vidíte na, na slajdu 21 až na, i na slajdu 22, eh, tento přístup má své negativní i pozitivní důsledky, mm, jak pro Evropskou komisi, členské státy, ale myslíme si, že ten konečný výsledek je pozitivní. Tento přístup podle nás propojí eh, ta eh, národní eh, prohlášení, politická prohlášení s kontrolou Evropského parlamentu. Tento přístup bude viditelný, mm, bude jasné, kdo má dobré kontroly a toto prohlášení potom bude potvrzeno nezávislým orgánem. Mm. Takže to jsou naše doporučení. Grazie. Děkuji, pokud nikdo se již nechce vyjádřit k bodu 6, tak přejdeme k absolutoriu za rok 2007. A, ano, je zde žádost o slovo. Eh, eh, já bych chtěla poděkovat stu- eh, autorům studie. Myslím si, že máme o čem přemýšlet pro účely absolutorií. I pro e, nový rozpočet. A e, zde tato studie doprovázena akčním plánem. Máme tedy roční e, schrnutí, ta roční rezime summary, jejíž přidaná hodnota je dost omezená a pokud chceme mít i prohlášení o řádné zprávě, tak já se ptám, jaké e, etapy nás čekají. To figuruje v příloze 10. Já vidím, že zde máme ještě zástupce Evropské komise. Tak e, e, ta první dvě doporučení, která můžeme realizovat, a jsou jednoduchá. První etapa to je hodnocení mm, těch ročních shrnutí, těch summary za rok 2008, protože ve studii se hovoří ale pouze o těch za rok 2007 a že je třeba se zabývat i mm, tou dobrovolností a potom akční plán, tak aby členské státy mohly vyvodit ponaučení a ponaučit se ze zkušeností jiných. A omezím se na první otázku tedy a zbytek vyplyne e, při e, hearingu s novým komisařem. Já se ptám, protože pan komisař nám právě zopakoval, řekl, že Eh, velice lpí eh, na těch prohlášeních, že je, mají politickou podporu. Já se ptám tedy, jaká konkrétní opatření byla přijata, kromě toho, že pan komisař to vnímá pozitivně. A co lze očekávat? Jaké výsledky lze očekávat? Děkuji, pan Odi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout, že cíl těch eh, výročních summary, těch eh, shrnutí, eh, to není tedy globální finanční informace, to je pouze jeden prvek těch informací, to znamená respektování mezinárodních účetních norem a potom to zkoumá účetní dvůr a zhodnotí, jak je to s tím pozitivním DASem. Já bych rád, aby jasně z tohoto vyplynulo, že veškerá tato ustanovení nebo ty, tato opatření respektují mezinárodní normy. Já bych rád, aby, Evrop, aby účetní dvůr se eh, vyjádřil k tomuto. To znamená, protože to je třeba nahlížet v globálnějším kontextu eh, tyto výdaje a potom pozitivní DAS. A já si kladu otázku Eh, zde to kladu konzultantů, Máme zde jednu vrstvu, to je ten externí auditor. Ano, to doplňujeme, ale protože potom máme těžkopádné v různé vrstvy kontrol a ptám se, zdali ty prostředníci, ty, man, ty orgány managementu, ten, ty certifikační orgány, externí auditor a když tam ještě přidáme tedy nezávislého auditora, to je správné mít nezávislého kontrolora, auditora, protože zde Nemohli bychom ale potom zrušit eh, nebo odlehčit eh, eh, tu strukturu mm, a když tam přidáme toho externího auditora, a jakou roli budou hrát ty národní kontrolní úřady, tedy mm, nejvyšší kontrolní úřady členských států, jakou roli pak budou hrát? Pan Markakis. Děkuji vám, pane předsedo. Předtím jsem chválil komisaře Kalase za to, že ta zhrnutí vlastně také urychlil tu jejich existenci. Když se dívám na tu to prezentaci, eh, musím říci, ne, že bych pana komisaře přechválil, ale že ten efekt není takový, jak se očekával. Moje otázka je, jak dalekou cestu před sebou ještě máme. Myslím, že si všichni uvědom, uvědomujeme, že když budeme trvat na těch národních prohlášeních o důvěryhodnosti, bude to správné, ale nechci, aby cel, to celé vyznělo jenom jako placebo. Já jsem mírně podrážděn touto zprávou ta prohlášení nám nepřinášejí tolik, kolik bychom chtěli. Kolik tedy cesty před námi ještě máme, kolik eh, nám to vlastně přineslo užitku 10-20% a nebo možná ještě méně? Děkuji. Pan Liberacky. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Ukázali jste nám modely, ukázali jste nám také svá doporučení Pokusili jste se také zjistit, kolik by takový systém kontrol stál. Hovořím o přímých, ale i o nepřímých nákladech, protože samozřejmě jsou s tím spojeny nepřímé náklady, musíme vypracovat struktury takového systému a samozřejmě potřebujeme také zaměstnance, personál. Tedy zajímaly by mě náklady. Grazie, onorevole Gressle. Paní Gressle. Děkuji vám. Když se na tu prezentaci díváme, eh, můžeme snadno dostat depresi, protože cesta je před námi velmi dlouhá. Otázka je následující a navazuje na to, co jsme již dneska zmínili. Máme zde části evropského rozpočtu, které jsou vydávány bez komentáře. Tomu se říká rozpočtová pomoc. Cestou z našeho problému by tedy mohla být rozpočtová pomoc členských států. Já nevím, nakolik hodnotíte úspěch těch prohlášení důvěryhodnosti. Neměli bychom si rozmyslet nějakou jinou radikálnější cestu. Grazie. Eh, Mr. Kalas. Děkuji. Pan Kalas již odešel. Je zde někdo za komisi, kdo by mohl odpovědět především na to, co řekl zpravodaj. Pan Tarel, prosím. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě já se nebudu vracet eh, k tomu, co řekl místo předseda komise. Jenom bych k tomu řekl, že je třeba se podívat na tu studii eh, v určitém kontextu. To je studie o prvním roce těchto národních schrnutí za rok 2007, ale nyní v roce 2008, když došlo k velkému zlepšení, všechny členské státy splnily minimální požadavky komise, Některé i ještě především ty nové členské státy eh, reagovaly na výzvu, která figuruje v těch guidelines, v těch pokynech, aby k té eh, aby i k tomu připojili to prohlášení a eh, to udělali a Hm, já myslím, že nemůžeme eh, vylít eh, dítě i s vaničkou. Eh, jsou zde povzbudivé signály a tato studie nám ukazuje pokrok a my na tom pracujeme. Také si myslím, a zde mám na mysli ta národní prohlášení. Hm, pokud je o ta národní prohlášení, zde bych řekl paní, že rada je nechce a říká to jasně, a komise proto eh, eh, dobrovolně spolupracuje s těmi členskými státy, které chtějí. A samozřejmě nejsme nečinní. Nedávno jsme navázali kontakty s nizozemskými úřady a naznačili jsme tu minimální cestu, pokud jde o formu, rozsah těch ujištění, protože doposud, a někdo to tady řekl, Mm, členské státy sice k tomu přispívají, ale ta prezentace, ty metody se tak liší, ten harmonogram se liší, tak nejprve se pokusíme přijít s nějakou společnou formou. To by nám pomohlo, ale na dobrovolné bázi. Pokud jde o Eh, eh, ty změny, hlubší změny, tak ty mohou nastat pouze, pokud se eh, změní příslušný právní akt v rámci tedy finančního nařízení, kde tedy podle Lisabonské smlouvy Evropský parlament je také legislativním spolurozhodovacím orgánem a já teď nechci tady předjímat, protože bude nová komise, nové kolegium a ta se tím bude zabývat. Eh, to mohu říci teď tady hm, eh, z patra na to, co jsem zaslechl. Možná na pana Odyho ještě. Eh, je pravda, že ta výroční schrnutí, to je pouze jedno jaksi jedna vrstva nebo jedno to očko v tom řetězci těch etap, ale skutečný problém je, aby ty Eh, nejvyšší kontrolní úřady v členských státech hrály efektivní roli. To znamená, je třeba položit tu otázku spíš jim. A eh, ty nejvyšší eh, kontrolní úřady musí pečlivě aplikovat metodiku, kterou my chápeme, auditované orgány, organizace také tuto metodiku chápou, ale je třeba, aby i ostatní se na tom dohodli. A zde vy znáte, jak některé ty národní nejvyšší kontrolní úřady hájí vehementně svoji nezávislost, včetně vašeho státu, ze kterého pocházíte vy, pane zpravodaji. A potom, eh, pokud budete eh, si přát odpovědi ještě na něco jiného, tak zde mám i kolegy ze strukturálních fondů, kteří případně odpoví na konkrétní dotazy. Děkuji. A slovo má pan Knet. Zdali by mohl odpovědět především na eh, to, co řekl pan Odi, Liberacky a další poslanci. Prosím, děkuji. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že ta první otázka se týkala celkové kontroly, celkového dohledu. Pokud se dobře podíváme na tento snímek, můžeme tam vidět, že ta kontrola probíhá na několika úrovních. Otázkou je, zda některou tu úroveň kontroly můžeme zrušit, tak nevím, zda se na to dá odpovědět. Můžeme ale také odkázat na mezinárodní účetní standardy eh, nebo na mezinárodní eh, standardy auditu. Znamená to, že hlavní auditor by se měl spolehnout na práci, kterou učinil jiný auditor. Takovým způsobem eh, můžeme mm, to, ten proces zefektivnit. Myslím tedy, že e, není dobré, aby některé ty úrovně kontroly byly zrušeny. Velice často je ta situace na úrovni jednotlivých států dost složitá, ty, mm, ty struktury tam jsou složité, není lehké tomu porozumět a proto si myslím, že by e, nemělo docházet k tomu, že některá úroveň kontroly bude zrušena. Další otázka se týkala takového toho efektu placebo. Myslím, že v naší, situa- v naší studii jsme ukázali, že roční schnutí nejsou pouze určitým placebem, ale že mají svůj přínos. Také ze studie jasně vyplynulo, že roční schnutí jsou však užitečná pouze tehdy, pokud eh, se na základě nich pak vypracují prohlášení o vnitrostátní správě, protože jinak to bude pouhý seznam různých čísel a eh, nebude, nebude to mít žádný dopad. Také zde byla otázka na náklady takového systému, budu upřímný. Zatím jsme v tomto ohledu žádné výpočty neprováděli. Ale myslíme si, že ty náklady nejsou tak velké, protože se zapojili všechny instituce. Čili stačí některé údaje eh, jednoduše schromáždit a není nutné vytvářet nějaké další Eh, instituce, další útvary. Myslím, že bychom neměli postupovat chaoticky, ale stačí pouze trošku upravit stávající systémy a myslíme si, že to by nemělo být eh, finančně náročné nebo že by to nemělo být nákladné. Dále jste padla otázka, která se týká dalších prostředků eh, vedle prohlášení o vnitrostátní správě. Domníváme se, že někdy se veřejný sektor může jaksi inspirovat soukromou sférou. A hmm, myslíme si, že například přístup eh, zákona Disarbans-Oxley lze mm, respektovat, že, můžeme, e, že si z toho můžeme vzít příklad. Také jsou zde různé mm, iniciativy jednotlivých e, zemí, jak zavést některé podobné nástroje pro jejich vnitrostátní rozpočty, čili neč, netýkalo by se to prostředků z rozpočtu Evropské unie, ale i rozpočtu jednotlivých zemí. A nakonec bych chtěl ještě dodat, že se nedomníváme, že ta prohlášení o vnitrostátní správě jsou nějaká samospasitelná a že pokud je zavedeme, tak pak už nikdy eh, se neobjeví eh, negativní DAS. Víme, že to tak snadné není. Ale pokud zavedeme prohlášení o vnitrostátní správě, tak věříme, že to bude mít přímý dopad na eh, vnitrostátní systémy řízení rizik a tím pádem by se měla výrazně snížit eh, chybovost. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní dám slovo zástupci účetního eh, dvora, panu Enquirdy. Prosím, máte slovo. Thank you very much, eh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je užitečné k tomu říci, že jak řekl pan Tavern, tak, eh, tak jsme si plně vědomi toho, že spolupráce mezi eh, evropskými úřady a nejvyššími národními kontrolními úřady, to je především eh, problém metodiky. A právě proto moji kolegové na účetním dvoře začali jednat se třemi nejvyššími kontrolními úřady z Nizozemska, z Dánska a z České republiky a e, mm, mm, by se zjistilo, zda bychom mohli provádět společné audity, tedy my jako účetní dvůr a tyto tři nejvyšší kontrolní úřady, zda bychom mohli dělat společné koordinované kontroly evropských výdajů, které probíhají v jejich zemích. A to jsem k tomu chtěl říci. Děkuji. Grazie. Děkuji, děkuji všem, kteří si vzali slovo a nyní přejdeme, prosím, pan Odi. Velice stručně k tomuto tému, které mi tak leží na srdci. A metodika. Ta, je tém, ta vychází z mezinárodních auditorských norem a všechny instituce veřejného auditu e, E, e, s nimi souhlasí, protože se na nich dohodly ty mezinárodní organizace, jsou to normy. E, existuje tedy tato společná metodika. Pokud francouzský nejvyšší kontrolní úřad odmítne toto, tak to je ze dvou důvodů, protože za prvé protože neexistuje právní základ, proto nechce se podřídit účetnímu dvoru evropských společenství a dále eh, v podstatě eh, eh, ten evropský význam v národním rozpočtu je minimální, ale Lisabonská smlouva to mění, protože zde bude právní základ a bude zajímavé znát potom názor protože je zde právní základ, aby účetní dvůr požadoval od veškerých možných orgánů členských států, které mají k dispozici eh, finanční informace, tak eh, aby spolupracovali na auditu. To je nový, nová věc, to je důležitý právní základ, který svým způsobem zde opět nastoluje tu myšlenku spolupráce, která de facto figurovala i v těch starých zakládajících smlouvách. Děkuji. A teď absolutorium za rok 2007, bod 7 programu. Slovo má zpravodaj pan Sondergaard. Děkuji. Tak, Fomen. <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. Začnu poděkováním všem za skvělou spolupráci. Byl to relativně dlouhý proces, trval o něco déle než obvykle. A já děkuji koordinátorům, děkuji stínovým zpravodajům, děkuji sekretariátu. Ten odvedl skvělou práci. Rád bych také poděkoval panu Andreas, paní Andreasonové za její příspěvek k celému procesu, i když její skupina vlastně vyvozovala naprosto odlišné závěry než já. Paní Andreasonová a její skupina navrhovala odmítnout pozměňovací návrh 14. A já jsem došla k jinému závěru. Myslím, že bychom měli využít stávající situace. Měli bychom využít těch námitek rady, námitek, které jsme dosud ještě nikdy neobdrželi. Měli bychom vlastně stávající situaci využít k budoucím vztahům s radou. Dostali jsme se totiž celkem daleko. A teprve před rokem zástupci rady vyšli z našeho zasedání, kde jsme hovořili o té roční uzávěrce. Rada v minulosti odmítala odpovědět na naše písemné otázky. A ještě 26. září jsme naposledy obdrželi pozvání z rady. To bylo pozvání na neformální oběd, na kterém jsme si měli hovořit o té uzávěrce. Dnes máme před sebou novou situaci. A to proto, že jsme vyvinuli společnou sílu, setkáváme se s zástupci rady, dostáváme písemné odpovědi na naše otázky. Ano, je sice pravda, že plody naší práce, stromy nerostou až do nebe a mnoho těch odpovědí je neúplných. a rada i nadále trvá na tom, aby naše schůzky byly neformální, i když byla přítomná řada zpravodajů, koordinátorů, předseda, sekretariát, tlumočníci. A z tohoto zasedání máme také záznam. Ale dosáhli jsme písemných odpovědí na naše otázky a máme také možnost setkávat se s radou formálně a nebo neformálně. To je jedno, jak to rada nazývá. A to jsou skvělé výdobytky. Tyto výdobytky by měly být základem i pro další diskuzi pro udělení absolutoria. A tyto návrhy jsou obsaženy i v návrhu, který leží před námi a který doufám zítra přijmeme. Nechci tedy situaci dramatizovat, ale Musím říci, že jsme vyhráli jednu bitvu. Ještě jsme ale nevyhráli celou válku o otevřenost, transparentnost. Jde nám o absolutorium 2008. A je jasné, že když začneme tady, potřebujeme v blízké budoucnosti dobře spolupracovat s radou. Nemůžeme si dovolit vyčkávat. Rada se s námi musí setkávat od prvního dne. Samozřejmě, že od rady chceme ještě lepší odpovědi než v minulosti. Chceme mít také k dispozici více času, abychom hovořili o odpovědích rady a chceme podávat dodatečné otázky. Ale spolupráce nyní probíhá na vyšší úrovni než dříve. A já doufám, že pro návrhy, které zde před sebou máme, získáme širokou podporu. Obzvláště nám záleží na pozměňovacích návrzích, na kterých jsme se shodli. Podařilo se nám dojít ke shodě. Máme 14 pozměňovacích návrhů, dva ústní kompromisy, které máme před sebou. Sedm pozměňovacích návrhů bylo tedy nahrazeno a tím jsme vytvořili, dospěli k určité shodě. Jak jsem řekl, máme tedy ústní kompromisy, Eh, z pěti skupin, které mají širokou podporu v parlamentu. Co se tedy týče těchto dvou ústních kompromisů, oba velmi dobře zhrnují návrhy, které nahrazují. Myslím, že jsme se sice něčeho vzdali, ale něco jsme za to dostali. Myslím, že oba ústní kompromisní návrhy můžeme podpořit. Co se týče formulace, možná, že nejsou zcela přesné ve všech bodech. A z toho důvodu mám radost, že poslanci i nadále předkládají návrhy, jak by bylo možné tyto kompromisní návrhy pozměnit. Konkrétní návrh přišel k prvnímu návrhu, mělo by tam být pozměněno několik konkrétních slovíček, myslím, že je to skvělý návrh a chtěl bych ho podpořit. Když se podíváme na to, co máme před sebou, prvním ústním pozměňovacím návrhu. To budu hovořit anglicky. In the, in the Hovoří se o tom, že v, e, podle interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a správném finanční řízení se hovoří o, o absolutoriu. Så skriv ask the institutions for the inclusion. Og jeg synes, det er en, en klar forbedring som jeg vil opfordre til, at vi inddrager. Og med de... Øh, øh med Myslím, že to bychom mohli zapracovat. A těmito poznámkami otevírám diskuzi a doufám, že zítra najdeme širokou podporu. Grazie, <clears throat> grazie davvero, grazie. Děkuji, děkuji všem za vykonanou práci, která byla dost komplikovaná a udělali se velké kroky vpřed, pokud jde o důvěryhodnost eh, institucí, což je důležité pro celý parlament a náš výbor. Chce někdo slovo k tomuto bodu? Nikdo? A prosím. Jenom k, mém, k mému pozměňovacímu návrhu číslo 5. Já jsem viděl, že, pane zpravodaji, vy jste navrhl eh, záporné hlasování, ale eh, jiní eh, členové zde navrhují, abychom prostudovali právní základ, na jehož základě tedy náš výbor může pracovat eh, na eh, výdajích a operacích rady, především pokud jde o vojenské operace a eh, zahraniční a bezpečnostní politiku. Já nechci stáhnout tento pozměňovací návrh, protože vidím, že v tom vašem kompromisu navrhujete interinstitucionální dohodu. Vy uznáváte, že to je právně vágní, že tady právní vákuum zatím a mm, mm, zde tedy došlo k určitému vývoji mezi vaší první zprávou a tím, co máme teď, ale já lituji. Já asi vím, že budu poražen, ale ne, mm, lituji, že nemáme tuto studii, protože pokud je o naše vztahy s radou, které teprve začínají, protože s Lisabonskou smlouvou, podívejte se, jako jí máme problém se šéfy vlád, Brokova zpráva, ta mm, zahraniční diplomatická služba a skutečně mm, to bude fungovat na, nevlá, na mezivládní úrovni, nebo to bude pod kontrolou Evropské unie. Teď eh, se začíná politicky vyjednávat a proto bych rád, abychom měli studii a věděli, jaká jsou naše práva. Já si nejsem jist, že je známe. Eh, a eh, eh, pokud jde o radu, tak mám takový pocit, že to není dokončeno, že nevíme, jaká jsou práva našeho výboru vůči radě. Proto apeluji na tuto studii. Vím, že prohraju ten pozměňovací návrh, ale lituji toho, že tam máme mínus. Děkuji. Pan Derhauser. Entschuldigung, ich habe den Namen nicht verstanden. Promiňte, nerozuměl jsem dobře, když jste vyslovoval moje jméno. Takže z mé strany mohu to nemohu tomu absolutoriu s tím absolutorium souhlasit. Myslím, že se ukázalo, že mnoho otázek, které byly formulovány v první zprávě, myslím, že jde konkrétně o 22a, mnoho otázek tady nebylo zodpovězeno a pokud ano, potom nedostatečně. A potom zásadní požadavky prvního návrhu zprávy, a tedy, že se uzavřou ty mimorozpočtové účty, a sice kompletně a i hned, vidíme nyní, že ani jedno jediné konto, jeden účet nebyl uzavřen. A vůbec nevíme, jestli rada je připravená všechny tyto účty uzavřít. A když navíc ještě do této zprávy naformulujeme, že žádáme radu, aby vypracovala zprávu o činnosti, anebo aby se s námi setkávala, Zcela otevřeně vám musím říct, kolegové, my jsme výbor pro rozpočtovou kontrolu a tím pádem je samozřejmé to, co požadujeme. Když si připomenu minulé plenární zasedání, připadá mi, že úřad pro vnější činnost bude spadat pod ten rozpočet, ale když vidíme, že tady není prováděna efektivní činnost, myslím, že to vůbec nesouhlasí. A když tady kolega říká, že jsme vyhráli jeden boj, musím říci, že ne. Uh, Myslím, že to byla nějaká bitva možná s vodními pistolkami, ale vůbec nejde o závažné vítězství a proto nemohu souhlasit. Děkuji. Honorable Andrea. Děkuji. Dále slovo má kolegyně Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Myslím, že budu ho teď budu reagovat na názor mého kolega, který, kolegy, který říkal, že jsme nedostali odpověď na žádnou otázku. Já s tím trochu nesouhlasím. My zde za, um, zastupujeme daňové poplatníky Evropy a jsme zodpovědní za dobré plnění evropských eh, rozpočtů. Myslím, že jsme nedostali dostatek informací, nedostali jsme dostatečné odpovědnosti a souhlasím s tím, že bychom neměli udělit absolutorium. Evropský účetní dvůr se omezil pouze na účty rady, pouze na 30 eh, linií. A myslím, že nějaké podrobnější zjišťování tam eh, neprobíhá. A otázkou je, jaký by byl účel takových eh, zjišťování, které, které měl pro, provést Evropský účetní dvůr. A proto si myslím, že máme dost omezenou možnost udělit absolutorium. Když se rady ptáme, tak očekáváme odpověď. Myslím, že e, zde se rozhodujeme spíše politicky, zda udělit absolutorium nebo ne, ale měli bychom se spíše e, věnovat těm věcným e, účtům. Děkuji. Děkuji. Pan Čař Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval zpravodaji za jeho práci. Myslím, že jsme se dostali o notný kus dopředu. Dosáhli jsme mnohem více věcí, než bychom očekávali. A všechny kompromisní návrhy, které zde máme před sebou, jsou dobré, chci je podpořit. Chci říct kolegovi o Dimu, že s tou studií má vlastně dobrý nápad – a vzpomínám si na rozhovor, který jsme vedli s radou a se sekretariátem rady. A tam nám bylo sděleno mnoho interpretací, například ze strany francouzského zástupce rady. Tyto interpretace byly velmi inteligentní. Nejsem si jist, jestli když vypracujeme tu studii, se dopracujeme dopředu. Možná, že by to byl krok zpátky. Chci říci, že jsme se dostali dopředu a měli bychom uh, se nadále ubírat tímto naším šnec, šnečím tempem. Možná, že můžeme, tou studií bychom mohli změnit směr, ale to bychom nechtěli. Pe, k paní Gressler a k ostatním mám něco, co se týče pozměňovacího návrhu 4, a sice které výbory budou zodpovědny. Paní Greslová mluví o výborech v množném čísle, ale ve zprávě se mluví o výboru jednom. Mohlo by se, bylo by tedy možné jmenovat ty výbory, o kterých zde hovoříme, možná, že bychom Kobu a Kokobu mohli například přímo napsat do, závěr, do závorky v tom textu, potom by to bylo jednoznačné. Děkuji. Okay. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych nejdříve poděkoval panu Zorengardovi za spra- ke zprávě. Tato zpráva vznikla po dlouhých a namáhavých vyjednáváních s institucemi a myslím, že je úspěšná. Myslím, že je také velký politický úspěch, že jsme dospěli k diskuzi s radou. Já mám určité sympatie tomu, co říkala paní Andrásová a pan Ernhauser. Já jsem novým členem tohoto parlamentu a myslím, že je neuvěřitelné, že musíme být vděční za tu diskuzi a že nás vnímají jako neformálního partnera v diskuzi. Myslím, že je také neuvěřitelné, že máme být vděční i za odpovědi na otázky. To je můj postoj začátečníka tady v parlamentu a ještě dobře neznám ty postupy tady v institucích. Proto jsem velmi udiven, když zjišťuji, jak se instituce ostatních parlamentů chovají. A na tomto pozadí je pro mě ještě neuvěřitelnější, když zjistím, že naše dohody a procesy se vlastně uzavírají na základě nějaké gentlemanské dohody ze 70. letech, ze 70. let. Plně souhlasím s tím, co říkal pan kolega Šaci Markakis. Myslím, že bychom se měli vydat politickou cestou. Takže co se týče postupů, měli bychom dospět k jasným vztahům a k jasným zodpovědnostem kompetencím. Mnoho věcí zůstalo otevřeno, rada nám na ně ještě nezodpověděla, ale přesto hodnotím celou otázku politicky jinak než kolegyně Andrasová a pan kolega Hernhauser. Formulovali jsme to tak, že jsme zůstanou otevřeny. Řekli jsme, že nechceme vyjasnit hned. Potom bychom absolutorium udělit nemohli. Parlament ale zůstane v této linii. A o tom už jsme hovořili na zasedání koordinátorů, ale parlament nadále bude trvat na odpovědích na tyto otázky budeme požadovat vysvětlení. Znamená to tedy, pokud bych měl zůstat u té metafory války nebo bitvy, nebudeme tu bitvu považovat za vyhranou. I nadále jsou ty otázky pro nás sporné, ale chceme dospět k interinstitucionálním dohodám na základě určitého směněného obchodu. To znamená, že zkrátka podle německého přísloví, že sklenice je napůl plná a ne napůl prázdná. Hlasujme pro absolutorium. Děkuji, paní Gresle. Děkuji vám. Já bych také ráda poděkovala zpravodaji za celý otevřený postup a spravedlnost, eh, kterou postupoval při projednávání. Ráda bych eh, se vyslovila proti tomu, že rozpočet rady je černá díra. Víme, co se s těmi prostředky děje. E, nevím to sice až do detailu, ale to ty největší položky víme, známe. Jde o využívání prostředků v zahraniční politice. Myslím, že rada vyvrátila naše námitky, takže není důvod, proč se bránit a proč to zamítnout. Samozřejmě některé otázky ještě nejsou vyjasněny a v některých skupinách možná budou problémy, ale my pracujeme jinak a jsem ráda, že tak pracujeme. Ráda bych řekla ještě kolegovi Odimu, díky ratifikaci Lisabonské smlouvě se právní základ nyní změní. Znamená to, že eh, bychom se neměli zabývat starými právními základy. To by byl krok zpět. Ale možná, že za rok, za dva nás taková studie možná bude zajímat. Proto chci říci, myslím, že by možná bylo dobré, na jakém právním základě nyní pracujeme, na základě tady Sabonské smlouvy a pracovat v tomto směru. Myslím, že můžeme udělit absolutorium. Ráda bych také poděkovala radě a vyzvala ji, aby se nadále nechovala jako středověký lení pán, který uděluje určité výsady parlamentu. Je to dětinské a myslím, že to nejde s dobou. Myslím, že bychom v 21. století měli postupovat jiným způsobem. Proto naše výzva na radu je následující. Snažme se najít společná řešení. Jsem si jistá, že v interinstitucionálních dohodách, které teď nově uzavřeme, se nám to podaří. Myslím, že udělení absolutoria bude užitečné pro nás všechny. Musíme si všichni ještě ujasnit, co chceme, čeho chceme dosáhnout a odpovědět na ty zásadní otázky. Děkuji také všem kolegům, že tímto procesem procházíme společně a myslím, že zítra si také jasně řekneme, že je to naším společným zájmem. To také ukážeme na plenárním zasedání, že rozpočet je naším plenárním, eh, naším centrálním tématem. Grazie, onorevole Děkuji. A nyní má slovo pane Rivelíny. Děkuji. Já si myslím, že by bylo zvláštní, kdyby v tomto okamžiku, kdy je jasné, že všechno je pouze začátek bitvy, tedy diskuze, jak to definoval jeden z kolegů jako bitvu, tak já si myslím, že mm, je divné, že někdo je proti eh, žádosti pana Odyho, eh, tak jak to žádá ve pozměňovacím návrhu, protože on se snaží pochopit limity této bitvy. A zde my eh, se snažíme jít do bitvy, ani nevíme ale, jakou munici budeme mít pro vedení bitvy. Já souhlasím, že by bylo eh, eh, vhodné pochopit, jaké jsou limitace, hranice našich možností vůči rady. To by bylo vhodné. Proto budu hlasovat pro pozměňovací návrh kolegy Odyho a případně Možná až v očekávání Lisabonské smlouvy bychom mohli mít tuto studii, abychom věděli, jaké jsou limitace našeho konání. Grazie. Děkuji. Pan Sondergarde, chcete zareagovat na to, co řekl pan Čas Markakis o, o přes, upřesnění toho pozměňovacího návrhu? uh, angående det forslag kan jeg sige, altså det, co se týče tohoto návrhu, mohu říci, že výbory, které v této souvislosti připadají v otázku, kromě rozpočtového výboru, je to ještě AFET, protože i zde jde o rozpočet pro bezpečnost a obranu. do jaké míry by ty výbory měly být výjmenovány. Přesně k tomu se nemohu vyjádřit, k tomu také před sebou nemáme žádný pozměňovací návrh. Jsem velmi spokojen s tím, že ta formulace je poněkud nejasná, ale nemám také nic proti tomu, aby výbory byly jmenovány. Konkrétně k panu Nodimu. Nejde zde o to, jestli takovou studii považujete za dobrou nebo ne. Otázka je, jestli se nacházíme ve správném čase, na správném místě, abychom takovou studii prováděli. Myslím, že není na čase tu studii provádět. Možná, že bychom mohli vyzvat také naši právní službu, aby odevzdal určité dobrozdání. S tím bych souhlasil, ale myslím, že součástí tohoto usnesení by ta studie být neměla. Nesouvisí to tedy s tím, jestli souhlasíte s tou myšlenkou studie a nebo ne, ale jestli ta studie patří do, té, do tohoto usnesení a nebo ne a jestli je správný čas pro to ji provést. Dále se chci vyjádřit ještě ke kritice, která zde zazněla. Pan Ernhauser hovořil o tom, že mnoho otázek nebylo zodpovězeno. To říkám také já. Pan Ernhauser říkal také, že jsme vedli malou bitvu s vodními pistolkami. Myslím, že je to dobré vyobrazení. Já jsem také hovořil o válce, o bitvě. Ale všichni přeci musíme uznat, že pokud bude tato věc přijata a náš výbor nevytvoří jasné pokyny pro to, jak bude spolupráce pokračovat v budoucnu, musíme uvažovat nad tím, jestli je to pokrok a nebo ne. Když jsem dostal tuto práci, díval jsem se na usnesení z posledních let v této oblasti. A musím říci, že skoro všechna usnesení eh, zmiňovala, že rada neposkytuje dostatek odpovědí, že nedochází ke schůzkám, a tak tomu vždy bylo v následujících letech. To znamená, že se zkrátka nic nedělo. Nyní jsme v situaci, kdy vidíme, že rada zodpovídá naše otázky a můžeme také s radou diskutovat. To je tedy východisko, pokud se díváme na rok 2008. A myslím, že to je velký pokrok. Samozřejmě, že musíme pro nějak nějaký názor získat většinu, pokud se chceme dostat dál. To je samozřejmé, o tu většinu se musíme opřít. A já jsem měl proto velkou radost, že se nám podařilo získat tak širokou většinu tady ve výboru. Dobře, možná, že se naše názory v něčem rozlišovaly, ale myslím, že pro proces udělení absolutoria je to dobré východisko. Myslím, že můžeme položit řadu otázek které nám rada nezodpověděla. Nyní můžeme to zmínit, když se za několik týdnů opět setkáme a budeme hovořit o absolutoriu za rok 2008. Dobře, pro některé je to možná výstřel z vodní pistolky, ale pro mě je to velký krok ku předu a proto jsem spokojen, že jsme tento krok podnikli společně. Grazie, onorevole Andrea. Děkuji. Eh, a paní Andreas? Já myslím, že asi jediný pokyn, který vyplývá z tohoto, že e, budeme do budoucna akceptovat e, cokoliv jako odpověď, jako jsme to dělali vždycky. Mohou nám namluvit, co budou chtít. Dobře, děkuji. Máme další e, bod, na který máme 15 minut, takže budeme muset pokračovat. Bod 8. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o účelnosti projektu Komise v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí pro západní Balkán. Dám slovo zpravodaji panu Olbrichtovi. Děkuji. Yes, president, I, uh... Pane předsedo, velice stručné poznámky ke zvláštní zprávě o efektivnosti projektů Komise v oblasti spravedlnosti a vnitra. Připomínám, že to je zpráva o činnosti Komise na západním Balkáně v letech 2000 a 2006. 2001 2006, pardon. Takže vlastně to vyhodnocení aktivity. E, zajímavé a důležité je, že Evropský účetní dvůr hodnotil činnost komise a vzal do úvahy při to nejenom mm, tak, jak to bylo jindy, eh, vzal do úvahy i konkrétní dopady eh, v terénu. Eh, a proto v té zprávě se dočteme, že mm, ty výsledky jsou docela zajímavé, ale obecně řečeno, já do své zprávy jsem se snažil dát toto. Bereme na vědomí, že zde existuje globální pozitivní názor eh, o účelnosti těchto projektů komise i obecně. Eh, účetní dvůr vidí pozitivně efektivnost eh, těchto projektů komise, ale zároveň hm, tato zpráva ukazuje, že tato politika by měla být ještě dále rozvíjena v jiných formách a zároveň hm, důležité je, že účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že existují e, e, ty výsledky na různé kva- e, úrovni kvalitě. Za prvé je zde kvalita takzvaně investičních projektů a jejich dopad na udržitelnost investiční, eh, ty infrastrukturní projekty jsou na dobré úrovni, ale pokud jde o budování kapacit institucí, hm, tak zde pořád ještě vidíme slabiny. Proto v této zprávě se dočteme, že je potřeba rozvíjet tuto činnost eh, tak, aby se vytvořil mm, vztah mezi investičními projekty a jejich udržitelností a budováním institucionálních kapacit. To je eh, důležité zjištění ve zprávě. Také i zpráva účetního dvora hovoří o věci, ve které hovořím i já, a to je apel na komisi, aby se snažila o lepší spolupráci s různými dárci na místě. Ehm, to je také slabina právě. Ehm, zde Evropa je největším dárcem, ale je třeba lépe spolupracovat s dalšími dárci. Závěrem, pane předsedo, když si přečteme zprávu účetního dvora, tak za prvé vidíme, že to je pozitivní stanovisko a pozitivní výrok nejenom k postupům, k procedurám, ale také i obecně řečeno k těm efektům, k výsledkům eh, aktivity Evropské komise v terénu a samozřejmě i eh, je zde ten obecný apel na to, aby se pokračovalo, aby se vytvořil lepší vztah mezi investicemi a administrativními kapacitami jednotlivých tam institucí. Já myslím, že takováto zpráva ukazuje, že analýza prováděná v našem výboru GLOKOBu by mohla být ještě hlubší a zabývat se konkrétními výsledky a efekty eh, dopady aktivit komise. To je pracovní dokument, který se týká tedy této zvláštní zprávy účetního dvora. Děkuji a nyní dám slovo zástupci účetního dvora, pan Engvirty, prosím. Uh, <coughs> Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je pro mě ctí vystoupit zde na schůzce vašeho výboru a také děkuji za příspěvek eh, vašeho člena, který velice dobře shrnul obsah naší zprávy. Také si velice uh, vážím jeho pracovního dokumentu, který podle mého názoru uh, říká v podstatě to též, co naše zpráva. Chtěl bych uh, shrnout hlavní zjištění ve třech nebo čtyřech bodech. Za prvé souhlasím s tím, že Evropská komise pracovala poměrně dobře a to i navzdory dost eh, složitému politickému prostředí v těchto zemích a také co se týče bezpečno, stavu bezpečnosti v těchto zemích. Za druhé, co se týče, eh, souhlasím s tím, že ty eh, investiční projekty byly úspěšnější než projekty na budování institucí. A také souhlasím s tím, že by tedy bylo dobré v budoucnu lépe ty investiční projekty navázat na projekty na budování institucí. Největším problémem je udržitelnost projektů, což zase souvisí s tím, eh, že je v těchto zemích nízká eh, odpovědnost, nízká vlastnická odpovědnost nebo angažovanost. A jak víme z jiných zemí, tak právě angažovanost místních lidí je nesmírně důležitá, a to jak v Evropské unii, tak i v zemích mimo EU. Kvůli dost eh, slabé úrovni administrativy v, míst, v, v zemích, kterých, eh, ve kterých tyto projekty probíhaly, eh, se velice často ukazovalo to, že ty projekty si nevytvářely ty země sami, ale že ty projekty přinášela Evropská komise, nebo komise je navrhovala. Co se týče investičních projektů, tak podle našich zjištění Mm, asi třetina těchto projektů nebude zřejmě trvale udržitelná. A co se týče těch projektů na budování institucí, tak téměř žádný z těchto projektů nevypadá, že by mohl být udržitelný. A o tom hovoří i zpráva pana Obrechta. Děkuji. Grazie, do la parola al signor Pier. Děkuji. A nyní pan Pierre Mirel za komisi. Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, panu Olbrichtovi za jeho zprávu a také děkuji účetnímu dvoru za to, že přinesl, za to, že vybral některá témata, která považujeme za jedny z nejdůležitějších, co se týká tedy eh, kontextu přístupu, přístup, no, nově přístupy všech zemích. Vítáme hodnocení a také závěry a doporučení, s nimiž eh, v podstatě souhlasíme v zásadě a také vítáme doporučení zpravodaje. Co se týče těch konkrétnějších doporučení, tak pane předsedo, dovolte mi několik komentářů. Za prvé, co se týče propojení projektu na budování institucí eh, s investičními projekty. Pro nás je to už zavedená praxe, ale souhlasíme s tím, že to není příliš lehké, pokud pracujete s ročním rozpočtem. A také projekty na budování institucí Eh, se většinou provádějí prostřednictvím eh, takzvaného twinningu. A velice často jsou ty procesy delší a zdlouhavější než u těch investičních projektů. A proto se nyní spíše snažíme přesunout k určitému eh, mm, k přístupu, který by měl zahrnovat všechny projekty instituce, eh, pardon, všechny projekty asistence, jak projekty na budování institucí, tak investiční projekty a spíše se snažíme přinést určitý, rámc, eh, určitý rámec pro všechny tyto projekty. Chtěl bych ještě eh, oba, jak zpravodaj, tak Evropský účetní dvůr upozorňuje na udržitelnost projektů. Souhláme, souhlasíme s tím, že v těchto zemích je problém s udržitelností projektů, který souhlasí s nedostatečnou vlastnickou odpovědností a také s politickou situací v těchto zemích. V těchto zemích obecně je dost obtížné provést reformy v těchto odvětvích a všechno, všechny ty reformy jsou zdlouhavé a některé dost bolí. Proto není jednoduché zajistit a zaručit, že všechny závazky, které vláda přinese, takže je skutečně, do, že, skuteč, že, že jim eh, eh, že dodrží. A mm, třeba co se týče otázek eh, vízového režimu, tak tam je dostatečná politická vůle a ukazuje se, že v takových případech najednou to jde, že najednou ty projekty jsou plněny včasně a funguje to dobře. Takže, jak jste zaznělo, tak právě politická vůle je klíčem. Je nutné vynaložit eh, více úsilí právě na posílení politické vůle, protože to také eh, to souvisí také s určitou podmíněností, která souvisí s eh, přistoupením k EU. Chtěl bych také apelovat na všechny, aby se tato zjištění, aby byla jaksi Um, a aby se dostala také k těm eh, jednotlivým zemím, kterých se dotýká. Myslím si, že ten přístup je dost eh, pragmatický. Eh, budeme se snažit zaručit to, že v těch projektech bude více působit zásada podmíněnosti. A co se týče regionálního rozměru těchto projektů, které se týkají oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, tak eh, eh, máme stejný názor jako účetní dvůr a jako zpravodaj. Co se týče těch té koordinace dárců, tak eh, myslím, že někdy to vypadá tak, že někteří dárci sami nejsou příliš, nebo se příliš nehlásí k tomu, že se stali dárci a teprve na poslední chvíli nám řeknou, že e, působili jako dárci v některé zemi. E, například před dvěma týdny jsme měli schůzku se všemi dárci a právě jsme se snažili zaručit to, že budeme lépe spolupracovat, a to zejména prostřednictvím delegací, které působí na místě a které e, odpovídají za provádění projektů. A ještě mi dovolte poslední komentář, který se týká proveditelnosti. Spravodaj se k tomu také vyjádřil a řekl, že to je důležité. My se také domníváme, že to je významné a to nikoli pouze pro projekt samotný, ale zejména pro všechny občany. Je důležité, aby občané mm, věděli, jaké projekty se odehrávají. Je nutné zlepšit eh, informovanost nebo viditelnost těchto projektů. Velice často jsou to projekty, které nejsou příliš eh, viditelné zejména to jsou projekty, které se týkají budování institucí, takže je dobré, aby se třeba eh, vydávala různá tisková prohlášení o tom, jaké projekty probíhají. O tom ještě určitě budeme rádi hovořit, jak lze tuto situaci zlepšit, jak eh, zvýšit viditelnost projektu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já vám. Chce někdo slovo? Ne? Takže dobrý večer a zítra se uvidíme v 9.